a potom od 15 do 19 a dále mm, večer. Tím pádem přerušuji zasedání a přeji vám všem překrásnou dobrou